Maintenant, on euh, a connu. Mais tu n'avais pas connu, toi, avant. C'est parce que tu que j'avais connu, je ne comprends pas. It's good I'm going, eh? It was 8.20. It's a little bit too late, but it's no problem. It's uh, German. Okay. German.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 So, die Sitzung eröffnet. Zahajuji dnešní zasedání. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Paní kolegyně? Děkuji. Já mám otázku procedurálního rázu. Dnes eh, na 12, ve 12 hodin má vystoupit španělský král Filip.